Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Dobré odpoledne, takže my budeme pokračovat v naší práci, kterou jsme zahájili dopoledne. Eh, já eh, zdravím eh, pana Sámu Jereba ze Slovinska. Jestli nezačnete okamžitě pracovat, tak příště už nebude žádná pauza na oběd. slovinský kandidát má slovo. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně. Mi velkou ctí eh, dnes před vámi vystoupit jakožto slovinský nominant eh, do účetního dvora. Vzhledem k tomu, že Evropský účetní dvůr se zejména zodpovídá ze své práce evropským občanům. Jsem přesvědčen, že každý člen e, účetního dvora musí mít svůj mandát potvrzen přímo voleným orgánem evropským, e, evropských občanů. Pakliže schválíte mou nominaci, budu sloužit jakožto člen účetního dvora e, stejnou etikou, s jakou sloužím dnes v účetním dvoře Slovinské republiky. Vážení poslanci a poslankyně, jsem přesvědčen, že mé kvalifikace na tuto pozici jsou plně vyčteny v mém životopise a v odpovědích na vaše otázky a proto e, do nich nebudu zabíhat. Dovolte mi pouze zdůraznit některé body, které vám snad pomohou se rozhodnout. Co se týče mého přístupu k práci s vaším výborem, já vám poskytnu maximální množství interakce a spolupráce. Jsem přesvědčen, že takováto spolupráce musí mezi výborem KONT a Evropským účetním dvorem fungovat. Setkával bych se s členy výboru KONT formálně i neformálně, stejně jako to dnes činím s poslanci slovinského parlamentu z nejrůznějších výborů. Nevím, jakou oblast mi přidělí předseda účetního dvora, ale pakliže to bude nějaká oblast, o kterou se kdokoliv z vás bude zajímat, samozřejmě vám eh, s vámi s velkou ochotou budu témata z dané oblasti diskutovat, a to telefonicky, e-mailem nebo jakkoliv jinak. Jsem přesvědčen, že mezi přímo volenými zástupci evropských občanů a mezi členy eh, účetního dvora by měly panovat eh, poměrně úzké vztahy. Společně tak můžeme dosáhnout lepší kontroly veřejných výdajů a zajistíme, že eh, hodnota, kterou evropští občané za své peníze získají, bude náležitě vysoká. To od nás konec konců očekávají. Já jsem pracoval 9 let jako auditor v soukromé sféře a eh, řídil jsem 11 let audity ve sféře veřejné a tak znám eh, všech o různých fázích vedení auditu od plánování po reporting a vím vše o spolupráci s parlamenty v rámci auditu a s médií. Finanční audity a audity o dodržování pravidel jsou velice důležité, ale já budu e, trvat také na výkonnostních auditech, protože právě tyto audity ukazují na slabiny v procesu dosahování hodnoty za e, vyložené peníze a umožňují zlepšení postupu. Zaměřením se na eh, hodnotu získanou za vydané peníze bylo mou prioritou během eh, mé profesní praxe. Vždy jsem se snažil dát se do pozice auditovaného a ptát se na otázky jako je nějaká možnost, jak lépe plánovat nebo dosáhnout lepších výsledků? Je zde zaměření na výsledky, nejen výstupy? Je nějaká možnost eh, použít levnější prostředky a dosáhnout stejně kvalitních výsledků? Je možné optimalizovat obchodní procesy, je reporting dostatečně transparentní a tak dále. Jsem přesvědčen, že kombinace zkušeností ze soukromé sféry, ze sféry veřejné z různých oblastí a zkušeností s různými druhy auditů, například státního rozpočtu, agentur, soukromých a veřejných firm, a zkušenosti z různých paralelních a jiných auditů s Evropou a jinými institucemi mi umožní vykonávat všechny úkoly, které mi budou zadány jakožto členovi Evropského účetního dvora a umožní mi to začít pracovat okamžitě po jmenování. Teď e, se těším na vaše otázky, pokusím se na ně zodpovědět co nejstručněji a co nejpřesněji, ale pakliže budete mít jakékoliv další otázky nebo subotázky, Řekněte mi to a mohu je rozvést i do podrobností. Děkuji, to je zatím vše. Já vám mnohokrát děkuji za vaši prezentaci. Eh, krásně jste dodržel čas, to se tady dneska ještě nestalo. A teď dostane slovo pan zpravodaj. Děkuji, paní předsedající. Já musím pro úplnost říci, že eh, zpravodaj, eh, zpravodajem je kolega Igor Šoltes, ale protože pan Jereb a pan Šoltes jsou krajani, eh, předpokládáme, řekli jsme si, že bude lepší, když tento bod převezmu já, abychom tady předešli jakýmkoliv i minimálním podezřením z určitého stranění. Já jsem si pročetl písemné odpovědi na otázky, které se Eh, nám předal. Eh, bylo to pro mě velkým potěšením. Eh, ty odpovědi považuji za dobré a velmi pečlivě jsem vám naslouchal při vaší prezentaci. A všiml jsem si jedné věci. Vy říkáte, že ve své profesní zkušenosti už jste hodně často pracoval s auditem a že jste spolupracoval s členy vašeho parlamentu, ale v případě Evropského účetního dvora Máme někdy takový pocit, že eh, zprávy, zejména zvláštní zprávy Evropského účetního dvora, eh, vlastně nezískávají potřebnou pozornost a že vlastně za nimi potom nenásleduje potřebné follow-up. A proto se ptám, jestli máte nějaký návrh, jak toto zlepšit na základě vaší národní zkušenosti. E, ta práce, jak tu práci, která se tady odvádí, potom lépe využívat. A moje druhá a zároveň poslední otázka je, my všichni víme, že Evropská unie se vyvíjí, a paní Georgieva, komisařka pro rozpočet a boj proti podvodům, Eh, se o to velice zasazuje a vidíme, že je tady určitý, že jsme v určité přechodné fázi eh, od tradičního eh, rozpočtování směrem k rozpočtování založeném na výkonu, performance budgeting. Jak může mm, Evropský účetní dvůr podle vašeho názoru a i náš výbor tady přispět k tomu, aby tento proces směrem k, výkonu, k výkonovému rozpočtu se mohl urychlit. Děkuji. Eh, my jsme vždycky překvapení, co se člověk od zelených může naučit. Prosím, pane Jereve, máte slovo. Za vaše mne... Chvále za vaše mnení. Děkuji vám, pane Stasi, za tento příspěvek, za vaše stanovisko. Eh, zaprvé mi dovolte reagovat na vaši otázku, která se týkala mých kontaktů a spolupráce s Národním parlamentem a jeho výbory. Účetní dvůr Slovinské republiky eh, samozřejmě rovněž sebral celou řadu zkušeností o spolupráci s jednotlivými výbory v našem národním schromáždění. Některé z těchto výborů si velmi váží té snahy o úzkou spolupráci mezi nimi a účetním dvorem. A pak je zde ještě jiná skupina výborů v Národním parlamentu, které mají spíš takový dojem, že jsou eh, sami dostatečně schopné a kvalifikované diskutovat témata z auditních zpráv. Já jsem osobně přesvědčen, že úzká spolupráce mezi účetním dvorem a výbory parlamentu je sine qua non. Jak jsem zmínil ve svém úvodu, rád bych se zaměřil na kontakty s Evropským parlamentem a jeho výbory. Co se týká mm, následného zacházení se zprávami účetního dvora, dovolte mi vám připomenout jednu z odpovědí na, na dotazník, kde zdůrazňuji, že je jednoznačně účelné posuzovat eh, stanovisko i auditovaného subjektu, ať už se jedná o národní nebo mezinárodní sféru. A pakliže oni v reakci na toto stanovisko účetního dvora nic neudělají, zde provést následný audit, že? Pokud vím, účetní dvůr velice pečlivě dohlíží na implementaci doporučení učiněných ve zprávách z auditu, ale možná, že by se do budoucna více mělo dbát na ty následné audity. Co se týká vaší otázky na podporu rozpočtového auditu, který by se zaměřoval na eh, jaksi ten, ten, ten výkonnostní aspekt, jak členských států, tak Evropské komise. K tomu bych řekl tolik. Pakliže by otázky výkonnosti byly zahrnuty do eh, rozpočtové kontroly, tak lze předpokládat, že Přeskum rozpočtu by se takto stal velice zdlouhavým procesem. Já si myslím, že ten systém, který používáme dnes, je dobrý, kde se zaměříte na konkrétní sektory, nejenom v komisi, ale i v členských státech. Děkuji. Děkuji. A teď dostanou slovo poslanci. Ehm, maximálně na dvě minuty jejich příspěvky. Eh, nejprve si vyslechneme všechny, pak budete odpovídat eh, kolega Sava. Děkuji, paní předsedkyně. A děkujeme i vám, pane Jerebe. Já bych něco takového asi neměl říkat, ale já v podstatě na vás moc otázek ani nemám. No ale protože eh, ten první kandidát, který zde dnes byl, mi na, na ty otázky neodpověděl, zeptám se vás na to samé, protože konec konců aspoň něco si třeba odsud dnes odnesu. A je to důležité téma, to, na co se vás chci zeptat. Je to velice důležitá otázka. V několika případech jsme žádali účetní dvůr, aby nám poskytl konkrétnější informace o slabinách v členských státech. Tam tedy, kde jsou ty problémy s čerpáním peněz. A e, jsou to takzvané country specific information, tedy specifické informace pro členské státy. Ty už jsou součástí analýz a zpráv účetního dvora. Alespoň tedy o něco víc, než, to, než tomu bylo v minulosti. Ale pokud se mě týče, je potřeba tuto snahu ještě prohloubit. Takže, pakliže budete nominován, jak budete řešit tento problém v rámci kolegia? A jakým způsobem nám hodláte dodat více specifických informací pro daný členský stát, kdykoliv to bude možné? A pak ještě jedna otázka. Ta se týká genderové rovnováhy. Já vím, že eh, pokud se stanete členem účetního dvora, tak to nebude jen na vás, abyste o tom rozhodl, ale Můžete nám k tomu něco říci, abychom věděli, jak tento problém vnímáte? Ono nejde pouze o členy účetního dvora jako takové, ale i o zaměstnance. Děkuji. Děkuji. Jako další paní Ayala Zender. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já bych chtěla za prvé eh, v souvislosti s tím, co řekl kolega předřečník, eh, nutnost eh, a to, že aby e, účetní dvůr e, byl vyváženější, pokud jde o genderovou rovnost, takže mm, já jsem se chtěla zeptat, zdali i s těmi vašimi spolukandidáty byla nějaká žena. To by mě zajímalo. Nějaká kandidátka, zdali tam byla a e, proč tedy nemohla dostat tu kandidaturu. A potom ještě k otázce vašich organizačních schopností řídit týmy. Vy jste zmínil vojenskou eh, minulost, že jste byl snad kapitán a takže já jsem se chtěla zeptat, eh, jak chcete aplikovat u účetního dvoru eh, vojenské zkušenosti z vaší země. Možná, že je to jiné u vás, ale já myslím, že asi to nebude ta nejlepší dovednost. A za třetí, zajímá vás hodně veřejné zadlužení, eh, to znamená omezovat eh, veřejný eh, schodek, jak jsem slyšela, to je váš zájem. A víte, že tady některé eh, frakce tady eh, s tím vůbec nesouhlasí, ani nahony ne, tedy s těmito eh, škrty v rozpočtech a my chceme, aby vždycky lidi trpěli co nejméně. A já se ptám, zdali máte nějakou, máte nějaký, nějaký, nějaký nástroj, tedy jak začít prevenci těm škrtům, protože my jsme zdaleka vzdáleni té ideologii škrtat Eh, ve veřejných rozpočtech, že snad to by byla ta správná zpráva eh, veřejných financí. A dále vy jste zdůrazňovala, mm, vy eh, jste blízko panu Šoltesovi, takže to chápu. Vy jste hodně zdůrazňoval životní prostředí, to je výborné, ale vy zde hovoříte o auditech životního prostředí a jedna věc je, samozřejmě ano, životní prostředí, to je zcela v pořádku, ale chtěla bych vidět z účetního pohledu, z pohledu finanční efektivnosti, jak mm, u vás se zlepšily zpráva, zvětšila zpráva financí ve vaší zemi, jak se to zlepšilo. A potom mm, vy i chcete rozšířit vaše zkušenosti na evropskou úroveň. A já se ptám tedy, Jaké zkušenosti máte tedy s evropskými záležitostmi a jak byste je mohl aplikovat u účetního dvora? Já bych ráda, abyste mi odpověděl anglicky. Sice váš jazyk je nádherný, ale já slovinsky nerozumím, abych s vámi mohla komunikovat do budoucna, takže bych, až budete členem účetního dvora, tak budete muset mluvit i jinými jazyky, takže to bych chtěla slyšet. Děkuji. Kolega Štechovský. Pan Zdechovský. Děkuji paní předsedkyně, děkuji i kandidátovi za představení. Mně může odpovědět slovinsky, mě to vadit nebude. Jak byste odpověděl ale kritikům, že hovoříte pouze jedným jazykem? Nemyslíte si, že může být to ve vaší práci handicapem? A mm, je opravdu to, co jste uvedl, uvedl v životopise, ta informace o tom, jakým způsobem ovládáte jazyk, pravdivá? Druhá otázka je, jak konkrétně chcete zlepšit prezentaci Evropského účetního dvora a jeho práce. Jakým způsobem chcete vy sám posunout, jestli máte nějakou vizi, kterou chcete přinést na úroveň Evropského účetního dvora. A třetí otázka, pokud budete nominován, máte představu o oblasti, které byste se chtěl konkrétně věnovat? Kde si myslíte, že je v současné době největší slabina, slabina eh, v čerpání evropských peněz a v jejich užívání? Děkuji za odpovědi. Kolega Balčitis. Kolega Balčitis. Ačiū gerima pirmininkė, gerimas kandidatė. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Pane kandidáte, ano, vaše zkušenosti jsou skutečně bohaté. A je jasné, že po vaší nominaci pravděpodobně se vaše práce změní, protože budete muset komunikovat zejména s členskými státy. Máte značné zkušenosti s komunikací eh, s auditními orgány v EU a eh, do budoucna budete tyto instituce muset i koordinovat. Eh, jakým způsobem to hodláte dělat? Další otázka. Jaká je největší slabina Slovinska při absorpci evropských fondů. A e, za jakých okolností jste se stal náměstkem auditního orgánu ve Slovensku? Děkuji. Další e, bude kolega Liberacký, prosím. Thank you very much, Madam President, to save time. Děkuji, paní předsedkyně. Já se vás chci zeptat na toto. Běžný způsob práce eh, účetního dvora je udělat si vzorek a sledovat chybovost. My jako eh, kontrolní výbor a jiné výbory v parlamentu očekávají hodnocení výkonnosti Očekáváte, že by mohlo dojít k této orientaci na výkonnost? V té míry byl daný cíl splněn? Co je před námi a co je už za námi? Ne tedy ta čistě byrokratická míra chybovosti. Děkuju. Děkuji, kolega Šoltes. Eh, Spoštovani kolega, kratko, ampak verjetno <clears throat> ne zelo Vážený kolego, eh, stručně, stručná, ale nelehká otázka. Eh, Evropský účetní dvůr dává mnoho doporučení, ale mnoho z nich není res, dostatečně respektováno. A to se každoročně opakuje. Eh, jaký je váš postoj k budoucnosti Evropského účetního dvora. Myslíte si, že jeho kompetence by se měly zvyšovat? tak aby měl větší pravomoci při sledování, jak se dodržují doporučení Evropského účetního dvora. A já mám sama také jednu otázku a jsem poslední na seznamu řečníků a chci se zeptat, když se podíváme na vaši biografii a seznam vašich publikací, tak to je úctyhodná řádka, eh, dokonce máte i pedagogickou eh, zkušenost, eh, vypadá to všechno výborně a dokonce ve volném čase jste napsal jako spoluautor dvě knihy o zahradničení, takže já jsem se chtěla zeptat, Eh, nikde tam není um, řeč o vaší rodině. Že, chci se zeptat, já nevím, nechci být um, nějak um, indiskrétní, ale uh, chci se zeptat, že jete úplně sám v Lucemburku, nebo máme mm, se tam, uh, bude potřeba se postarat i o vaše volnočasové vytížení? Máte slovo. Já vás chci ujistit, že bych na vaše otázky dokázal odpovědět anglicky, ale rozhodl jsem se mluvit slovinsky, protože zde je možnost hovořit slovinsky. Konec konců slovinština je jedním z úředních jazyků a e, lidé ve Slovinsku toto slyšení asi pozorují, takže budu pokračovat slovinsky. Já o jednákosti spolu by... Co se týká genderové rovnosti, dovolte mi říci toto. slovinští zástupci v Evropském účetním dvoře, co se týká zaměstnanců, jich tam je celá řada. Celá řada zaměstnanců jsou také zaměstnankyně. A to se týká Evropského slovinského účetního dvora, říká řečník. Možná eh, instituce musí zlepšit eh, postupy v této oblasti. Třeba tím, jak budou lidé postupně odcházet do důchodu, lze zlepšovat vyváženost obou pohlaví na vedoucích pozicích, prosím pěkně, v účetním dvoře. A eh, pak pan Sarvama se mě ptal co s těmi specifickými informacemi pro jednotlivé členské státy. No, já jsem osobně přesvědčen, že jednotlivé případy dobrých a špatných postupů v užívání evropských peněz by měly být dány k dispozici všem, kteří o takovéto zprávy mají zájem. Pakliže by účetní dvůr připravil eh, zprávu o provádění rozpočtu na úrovni členských států, měli bychom asi změnit eh, vzorkování. A to by znamenalo, že by účetnímu dvoru trvalo sedmkrát déle, než by vypracoval adekvátní stanovisko pro daný členský stát. Paní Ayala Sender hovořila o mé vojenské kariéře. E, to není nic, co já bych si byl vybral. Tehdy jsme zkrátka měli povinné odvody e, ve Slovinsku a každý absolvent školy musel absolvovat šestiměsíční vojenský výcvik tedy absolvent univerzity, abych to doplnil. No, já jsem se rozhodl, že když už to musím udělat, tak eh, že absolvuji výcvik pro vojenské důstojníky, abych mohl lépe přispívat, než jak bych mohl přispívat jako řadový pěšák. Co se týká veřejného dluhu, eh, to je ve Slovinsku velké téma. Mimo jiné proto, že úroky vyplácené na eh, veřejný dluh jsou obrovské. 15 všech výdajů našeho národního rozpočtu jde na pouze splácení úroků. Maastrichtská kritéria. Eh, dovolte mi upozornit na toto. Jakmile se zavedou nějaké účetní standardy, které budou založené na na akrualitě, nebo které budou podle akruálního systému, tak e, bude potřeba se ptát, zda maastrichtská kritéria jsou stále a adekvátní nebo ne, protože aktu- akruální účetnictví povede k vzniku dalších veřejně soukromých projektů. Co se týká environmentálních auditů a to, jak ovlivňují finanční výkonnost členského státu, k tomu mi dovolte říci, že na základě environmentálních auditů se snažíme hodnotit, kolik peněz by zbylo v národním rozpočtu, pakliže by se brala v potaz veškerá doporučení účetního dvora. A ukázalo se, že za období tří let bychom mohli ušetřit 53 milionů euro. Například v oblasti zlepšení se, eh, práce v sektoru odpadků. Ve Slovinsku momentálně probíhají dva audity. Jeden se zabývá nepatřičnostmi zjištěnými za minulé finanční období a ten druhý audit se zabývá otázkou, jak se Slovinsko připravuje na nové finanční výhledy. To jsou tedy dva audity, které teď probíhají. Doufám, že pochopíte, že nemohu probírat eh, obsah těchto auditů detailněji. Pan Liberacký se ptal, zda v rámci rozpočtových auditů a v rámci příprav jiných auditních zpráv můžeme hodnotit, zda bylo dosaženo cílů a zda by se účetní dvůr neměl soustředit pouze na míru chybovosti. K tomu bych řekl tolik. Detailní zprávy o výkonnosti jsou samozřejmě předmětem specifických zpráv, které detailně hodnotí, zda byly nebo nebyly splněny dané cíle, zda bylo dosaženo potřebné efektivity a zda peníze byly utraceny tak, jak měly být. A ve zprávě o provádění rozpočtu eh, máme vždy omezený jaksi rozsah té zprávy, ale i zde účetní dvůr může detailně zabíhat jednak do nepatřičnosti, ale také do otázek výkonnosti. Pan Šoltes se ptal na to, co si myslím o mandátu, o kompetencích účetního dvora, zda jsou dostačující nebo ne. Porovnám-li Evropský účetní dvůr se slovinským účetním dvorem, pak mohu říct, že co se týká nápravných opatření, tak zde Evropský účetní dvůr může pouze vydávat doporučení, zatímco eh, slovinský účetní dvůr může trvat na jejich provedení. A pakliže provedena nejsou, mohou následovat sankce ale já si myslím, že ty následné zprávy u Evropského účetního dvora mohou v podstatě sloužit stejnému účelu. Důležité je, že účetní dvůr neustále opakuje to, co doporučil a tak lze dosáhnout zlepšení. Samozřejmě i váš výbor zde může hrát naprosto zásadní roli. Doufám, že jsem žádnou otázku nevynechal. Pokud jsem něco náhodou vynechal, prosím, neváhejte se k tomu vrátit. No, eh, víte, když se dělá audit, když pracujete v rámci nějakého účetního dvora, Čas od času vás ta práce vyčerpá. A proto je občas potřeba jak si dělat něco jiného a odreagovat se. A proto se aktivně zabývám zahradničením. V podstatě jsem takový nadšený hortikulturista. Kdykoliv někam cestuji, chodím do parku, chodím na, jezdím na veletrhy a hodně si fotografuji rostliny. No to už dělám několik let, eh, společně ještě s přáteli, a rozhodl jsem se proto vydat o tom knížku a podpořit tak Slovince, aby eh, se zabývali jaksi krajinotvorbou kolem svých domovů a aby se zkrátka starali o své zahrádky. A už máme celou řadu takových krásných příkladů, chcete-li je navštívit, řeknu vám, kam máte ve Slovinsku jet. Děkujeme, určitě tuhle nabídku využijeme. E, o slovo se nehlásí nikdo další z kolegů, tak ještě dostane já e, slovo pan zpravodaj, prosím. Paní předsedající, e, my ostatní, eh, eh, když vybereme tohoto kandidáta, tak eh, určitě budou ostatní členové účetního dvora pozváni na nějakou zahradní párty. Já si myslím, že nemám už, co bych dalšího dodala, můžeme probrat tedy výsledky tohoto slyšení. My vám děkujeme za to, že jste se mezi nás dostavil. Určitě se brzy zase uvidíme. A my teď můžeme pokračovat. Já musím teď zvolit volební výbor. Máme nějaké dobrovolníky do volebního výboru? Hlásí se někdo dobrovolně do volebního výboru? Andrej? Andrej, potřebujeme tři. Hlásí se někdo za sociální demokraty? Dobře, děkuji. Takže ještě, ještě jednoho dobrovolníka bychom potřebovali. Paní kolegyně, ujmete se toho? Dobře. Pan kolega Liberacký, dobře. Takže vy jste teď volební výbor a e, Přeji si frakce ještě trochu času na to, aby se poradili o, i o posledním kandidátovi. Není tomu tak, tak si myslím, že můžeme rovnou e, se pustit do hlasování. Máme nyní neveřejnou část schůze. E, dobře. Připravíme Eh, hlasování a vy budete mít teď čas ještě konzultovat. Jakmile budete hotovi, tak mi dejte, eh, vyšlete signál, vy dejte mi vědět a my budeme pokračovat. Takže na krátkou chvíli přerušujeme schůzi.